Ehm, a teď se dostáváme k tomu prvnímu hlasování, to je zpráva Laura Ferrara. Ehm, bude to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Ehm, velkou většinou schváleno, já blahopřeji paní Ferrara. A tam má i další zprávu týkající se přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie. I tady e, jednoduché hlasování jmenovitě. Prosím, můžete hlasovat. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. I tady s výraznou většinou schváleno. Blahopřeji paní zpravodajce. Teď do zpráva Vegas, zase jednoduché hlasování, dohoda EU Andora automatické mění informací o finančních účtech. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Končím hlasování. I tady velká většina, blahopřeji kolegovi Vegasovi. A Teď je zpráva Gualtieri, jmenování nového výkona ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Je to zase jednoduché tajné hlasování, takže uvidíte, že vaše lampička bude svítit modře, bez ohledu na to, jak hlasujete, můžete hlasovat. Končím hlasování. I toto jmenování bylo potvrzeno. A teď se dostáváme ke zprávě eh, Kiniči. Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním eh, řízení. Nejprve eh, podnělací návrh 78, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Blok 1 odpadá. Teď budeme hlasovat o celém návrhu komise. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď se dostáváme k legislativnímu usnesení. Bude to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Je tady velká většina a já blahopřeji paní Kineči. A teď zpráva Jence Gajera. Kolega Gajer ke, ke zprávě pokyny pro rozpočet roku 2016 díl 3. Budeme nejprve hlasovat o pozdravci návrhu 25, kdo pro, proti, drželi se zamítnuto. 26, Mravíte hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro? Proti? drželi se. Zamítnuto. 27, kdo je pro? Proti? drželi se. Zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti? drželi se. Zamítnuto. 29, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. I ten byl zamítnut. Číslo 30, opět jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Také zamítnuto. 8 od FDD. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď eh, budeme rukou hlasovat o 31, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Číslo 9, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 32 na dvě části. Nejprve první část, to bude jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. zamítnuto, druhá část, a také odpadá. A teď budeme rukou hlasovat o pozměnění na číslo 10, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 33, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 11, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 21, kde pro, proti, Zdrželi se. To musíme ověřit. Budeme hlasovat elektronicky. Jsme u návrhu 21. Abstimmung geschlossen. Končím hlasování. Přijato. Tím odpadá ten původní text a teď jsme u návrhu 34. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 35, to bude jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Také zamítnuto. Poznávací nám číslo 12, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 36, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 37, kde pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. 38, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Také zamítnuto číslo 1 od zelených, je pro? Proti. Drželi se. Nešlo to rozpoznat, prosím, ověříme to elektronicky. Končím hlasování. Velmi zřetelně to bylo přijato. Číslo 13. Eh, jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 14, eh, kde pro? Proti, drželi se. Zamítnuto 15, jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 16, opět jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Také zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 22, to bude jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 40, zase jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 41 eh, na dvě části, jmenovitě nejprve první část. Končím hlasování. Eh, přijato velkou většinou, druhá část, zase jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 od sociálních demokratů jmenovitě eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 42, eh, zase jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 od FTT jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 19, kdo je? Zase jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 43, hlasování rukou, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 2 od e, zelených, je to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď eh, číslo čtyři, opět jmenovitě, můžete hlasovat. Hlasování končím. Zamítnuto. Číslo 3. Opět jmenovitě. Končím hlasování. I to bylo zamítnuto. Číslo 6, eh, hlasování rukou, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 7, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 20, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 45, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 24 od GUE na dvě části, obě jmenovitě, můžete hlasovat o té první. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část tím odpadá a teď e, celé usnesení. E, bude to jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zpráva byla přijata a já blahopřeji panu Gajerovi. A teď se dostáváme k další zprávě. Zum Bericht der Kollegin Hübner. Nyní se dostáváme ke zprávě paní kolegyně Hübner. Je to interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů. <clears throat> Návrh, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nyní Odstavec 2, originální text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. To raději prověříme. Omlouvám se, ale musíme. To znamená odstavec 2 originálního textu. Hlasování končí. Je to přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuto. Odstavec 7 originálního textu, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 4 EFDD, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, šest pro, proti, <clears throat> zdrželi se, také zamítnuto, originální text, odstavec 12, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní se dostáváme k hlasování o e, celém návrhu. Je to jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování je u konce. Velkou většinou to bylo přijato, to znamená, že blahopřeji paní kolegyně Hýbner. Tím se dostáváme k různým návrhům usnesení, která se týkají dohody o tabáku, dohoda PMI. Nejprve tu máme eh, návrh frakce GUE NGL, vedou část, kde pro, proti, kdo se zdržel, přijato, druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nyní odstavec 5 původního textu, dvě části, jmenovité hlasování o e, první části. Hlasování končí. Je to přijato. Druhá část, opět jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to prověřit? Dobře, takže prověříme hlasování o jedničce. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. a je to přijato. Pozměňovací návrh dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět stejná většina. Můžeme to prověřit, ale myslím si, že to bylo přijato. Dobře, bylo to těsné, to znamená, že to prověříme. Kontrolní hlasování o pozměňovacím návrhu dvě. Hlasování končí. a je to zamítnuto. Dobře, že jsme to prověřili. A nyní tedy původní text usnesení, odstavec 8. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. Jmenovité hlasování o odstavci 10 původního textu já nyní zahajuji hlasování. A hlasování končí. Je to přijato. Nyní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to prověřit. Omlouvám se, myslím si, že to bylo lehkou většinou zamítnuto, ale prověříme to pozměňovací návrh 3. Hlasování končí. Je to skutečně zamítnuto. A tím se dostáváme ke jmenovitému hlasování k odstavci 11 původního textu. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. A nyní původní text, odstavec 12, opět jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí. I to bylo zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději to prověříme. Omlouvám se. Takže elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 4. Hlasování končí. A je to přijato. Pozměňovací návrh 5, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí. A je to přijato. Pozměňovací návrh 6. Eh, eh, hlasujeme zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Opět přijato. A nyní tady budeme hlasovat o usnesení jako celku. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. A nyní, tady poté, co to první usnesení bylo zamítnuto, eh, se dostáváme ke společnému návrhu usnesení tří frakcí SAD, Zelení a EFDD. A nyní tady budeme hlasovat o odstavci 3 původního textu ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. E, prověříme to, protože to bylo těsné. Dobře, prověřujeme druhou část. Hlasování končí. Je to přijato. Omlouvám se. Odstavec čtyři původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme. Pozměňovací návrh 1, kontrolujeme to. Elektronické hlasování je tímto zahájeno. A je to konč, u konce. A je to jasnou většinou přijato. Odstavec 11 původního textu jmenovité hlasování, které tímto zahajuje. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Jmenovité hlasování. Kdo je pro? Omlouvám se, zahajuji hlasování. A hlasování končí. Přijato. Tím se dostáváme k jmenovitému hlasování o původním textu odstavce 14. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že bude lepší, když to prověříme. To znamená, že prověřujeme společný návrh usnesení. Já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí. Bylo to přijato a to znamená, To znamená, že další návrhy usnesení eh, tím pádem ztrácí smysl a my tímto naše hlasování končíme. Děkuji vám.